Good morning. Krásné dobré ráno, drazí kolegové, posaďte se, abychom mohli začít. Download. So good morning everybody, let me... Krásné dobré ráno, Dovolte, abych zahájil zasedání dnešního výboru Ekon po dohodě s panem předsedou. Pan předseda převezme sdělení předsedy a potom budeme rovnou k bodu číslo 4, což je přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dovolte, abych vás zde přivítal. Dnes máme oslavu. Je to vlastně tři 30. schůze zabývající se přeskum aktů v přenesené pravomoci o prováděcích opatření. Víte, že tomuto bodu věnuje Okon eh, veliký zájem, je to velice komplexní záležitost. Domníváme se, že diskuse veřejná je nesmírně důležitá proto, aby parlament mohl provádět přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Eh, takže děku, dovolte, abych vás zde přivítal dnes se budeme zaobírat měřením týkající se nařízení příslušných kritérií, eh, která se zaobírá eh, kritérií a jejich používání. Eh, předtím je třeba schválit dvě opatření, kdy celá řada aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření musí být uplatňována. Eh, ESMA vykonala přípravnou práci a komise eh, měla poradní skupinu, jak začlenit eh, příslušná témata do aktu v přenesené pravomoci. Dnes můžeme diskutovat o nejproblematičtější záležitosti, jako například definice, co to znamená, zpřístupnění veřejnosti, kvantitativní a kvalitativní kritéria pro kategorizaci ukazatelů přechodná opatření pravidla pro vstupní údaje a povolování registrování správců. Krátká informace od sekretariátu byla rozeslána všem členům výboru před touto schůzu. Dovolte, abych tady přivítal Fazio Platma z ESMI a e, dovolte, abych jim dal slovo pro krátké představení. Rádi bychom vás požádali, abyste se omezili na pět minut, každý z vás, a e, potom dostane slovo zpravodaj, stínový zpravodajové a potom otevřeme prostor pro Cathy Děkuji mnohokrát. Takže pan Plantas, ESMI je prvním řečníkem. Děkuji vám. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za to, že nám dáváte příležitost představit nám dnes úroveň dvo, dva opatření, která ESMA rozvinula. Dovolte, abych nejprve poděkoval panu zpravodaji a stínovému zpravodaji za jejich neutuchající zájem během celého eh, procesu a za konstruktivní příspěvky během našich konzultací. Velice jsme si vážili této výborné spolupráce s vyjednávacím týmem Ekonu a zaměstnanci rámci. E, dva typy úrovně dva opatření byla vyvinuta ESMA. Nejprve technické poradenství, které bylo zveřejněno 10. listopadu 2016 a pokrývalo pět oblastí. Vyjasnění nejrůznějších definicí, některé z nich jste právě zmínil ve svém úvodu, e, měření referenční hodnoty ukazatelů, kritéria pro identifikaci kritických ukazatelů, zpravování eh, eh, ukazatelů ze třetích zemí a přechodná opatření. Za druhé, celá řada technických standardů byla eh, zpracována 30 a byla publikována 30. března 2017. Pokrývala postupy, charakteristiky a mm, umístování a, a charakterizaci, dohlížecí funkce, dozorčí funkce, ověřitelnost vstupních dat, transparentnost metodologie, metodologie, specifikace dat, zpráva a kontrola eh, pro dozorované přispěvatele, specifikace kvalitativních kritérií pro signifikantní ukazatele a eh, odpovědnost eh, a konstatování odpovědnosti pro signifikantní a nesignifikantní ukazatele, obsah příslušných konstatování, informace pro povolování a registraci a příslušné formuláře. Dodatečně k tomu 2. června 2017 byla zveřejněna dodatečná informace týkající se postupu pro spolupráci se třetími zeměmi. E, e, návrh se zaobírá technickými standardy specifických povinností pro správce a přispěvatele. E, tento návrh obsahuje také ustanovení Eh, které má zabezpečit postup eh, pro kontrolu ukazatele, kontrolu nové dohlížecí funkce správce, která musí být ustanoveno. Potenciální manipulace ukazatelů má být minimalizována eh, a je třeba správně řídit zamezení konfliktu zájmu správců a přispěvatelů a potom eh, manevrovací prostor v nejrůznějších členských státech pro povolování a registraci správců příslušných ukazatelů. Eh, ESMA doporučila sběr příslušných údajů eh, v souvislosti s dodržováním předpisu EMIR, MIFID 2, USIC a AIMFD probíhaly příslušné konzultace se všemi těmito mm, zástupci, aby se zamezilo toho konfliktu zájmu. E, v souladu s cíly v L1 a L2, čili úrovně 1, úrovně 2 ESMI, e, jsme se zaobírali zabezpečením integrity ukazatelů a tam, kde to bylo nezbytné, zavedli jsme opatření proporcionality. E, v dodatek k tomu jsme udrželi holistický přístup, Eh, abychom zamezili přílišné administrativní zátěži. A teď bych rám připomněl několik povinností, které eh, ESMA vyžaduje eh, v příslušném nařízení a úlohy ESMY. ESMA se musí zaobírat, musí zpravovat registr správců, a tak, aby bylo možné, že e, ukazatele se budou používat pouze v případě, že správce jako takový, který má tato, tyto ukazatele kontrolovat, bude sám uveden v registru e, v rejstříku tedy a ESMA také zabezpečí funkcionalitu tohoto rejstříku od 1. E, ledna 2019. Co se týče kolegia, které bude zpravovat kritické ukazatele, to je velice důležité chystají dohlížecí orgán proto, aby se zabezpečilo dodržování harmonizovaných pravidel a také správná praxe. Nedávno byla publikována metodologie jako tedy metodologický rámec, aby přispěla eh, ke správnému řízení kritických ukazatelů. Eh, na závěr jsme se také zaobírali dalším eh, důležitým názorem pro konzistentnost a konvergenci ehm, těchto ukazatelů, ale nemusí, toto nemusí být jaksi povinným způsobem používání. Bude to používáno pouze v případě, že to bude zapotřebí. Děkuji. Thank you very much, uh, Mr. Planta from ESMA. And now, uh... Děkuji mnohokrát a příštím řečníkem bude pan Tilman Laude z generálního ředitelství příslušného. Pět minut, prosím, pěkně. Ale zase pře- budete-li ho hovořit déle, není to žádný problém. Uh, thank you very much. Uh, thank you very much also for the... Děkuji, děkuji za tuto příležitost, že jste mě pozvali na výbor Econ a uh, že jste dali nám možnost představit harmonogram a naše představy. A mm, ESMA udělala vynikající práci, v podstatě, jak vysvětlil Fabricio, je to ve dvou dávkách, pět delegovaných aktů a potom technické normy. Samozřejmě dáváme přednost delegovaným aktům, takže my jsme již vyhodnotili tyto, konzultovali jsme dal, s dalšími odděleními komise a i jsme mm, dostali eh, připomínky od našich právníků a já myslím, že mám již stabilní návrh, který teď půjde co nejdříve snad příští týden do další fáze, což je období veřejného připomínkového řízení, veřejné konzultace, tak jak je to nutné pro delegované akty. Takže eh, Ehm, jde o veřejné připomínkové řízení, které bylo zavedeno podle principu kvalitnější legislativa, better regulation, ale neuvidíte tam moc změn, žádné věcné změny tam moc nebudou, možná ehm, jenom úvodní ustanovení budou technicky přepracována. Mohu vás však ujistit také, že my nemáme úmysl vůbec nějak se odchýlit od toho, co navrhuje věcně ESMA, pokud právníci změnili některé formulace, tak vždycky jsme e, dohledli na to, aby původní duch a původní linie navrhovaná ESMU, aby byla zachována. Také e, velice rádi samozřejmě pohovoříme o detailech my až my víme, že finanční index bude benchmarkem, takže to bude zveřejněno takto, s tím souhlasíme s ESMou, takže velice rádi k podobným detailům se vyjádříme a vysvětlíme. A další důležitý koncept Eh, eh, jsou ty objektivní důvody pro poskytování toho ukazatele benchmarku či skupiny souborů benchmarku mimo EU, což je kritérium, které podporují i národní regulátoři a reason why this benchmark is... Pokud mají za to, že zde je objektivní důvod, aby takový benchmark existoval, samozřejmě je Potom zde to i ustanovení proti obcházení a samozřejmě, když to použijeme, toto ustanovení, protože historicky třeba, když byl vytvořen ukazatel benchmark v rámci EU a kdy to nařízení začalo se aplikovat i mimo. Samozřejmě to je takový eh, možný scénář, Eh, který má právě řešit delegovaný akt. A velice rádi odpovíme na vaše otázky, pokud tomu budou. Závěrem bych řekl, že pokud je o načasování, když jsme dost pokročili, ano, máme stabilní, revidovaný eh, text a eh, chci Eh, se omluvit za to spoždění a já nebudu opakovat, co řekl Fabricio, protože víte, kdy jsme to dostali, ono to trvalo dlouho, ale museli jsme všechno vylepšit, to všechno připouštím, tuto kritiku a jsem připustil, že to bylo dlouhavé, a to opět opakuji, to je kvůli té právní revizi, která probíhá ve dvou fázích. Nejprve věcná revize a potom lingvistická, tedy formální revize. A my samozřejmě se toho do, na příště budeme snažit urychlit, za to se omlouvám, ale nyní máme dobrý, robustní text, a e, do měsíce e, bude e, zveřejněn pro účely veřejné konzultace, tedy připomínkové řízení, tedy příští týden a konzultace proběhne tedy v červnu, potom to hned uzavřeme a doufáme, že přijmeme po dovolených po létě, protože v srpnu se nic nedaří přijímat a, a ještě bych tomu řekl, že Teď eh, vcházíme do období přeskumu, ano, doufáme, že eh, tím, že se nám podařilo hned zahájit veřejné připomenkové řízení, tak eh, doufejme, že všechno bude úplně jasné a že to nějak nenaruší ani deadliny Evropského parlamentu alespoň obsah a samozřejmě ten hlavní směr, hlavní směry toho aktu budou jasné. Doufujeme příští týden, kdy zahájíme veřejné připomínkové řízení. Parlament samozřejmě má, plnoho, má to své období pro přeskum, které bude chtět uplatnit a také i my jsme dospěli k závěru, že pokud eh, se bude aplikovat toto nařízení od ledna 2000 18, tak většina těch standardů jsou v podstatě evidentní standardy, takže plné přijetí, bych řekl, nebo konec eh, období pro přeskum si myslíme, že to bude zcela zapadat do harmonogramu účinnosti toho nařízení, protože obsah de facto je známý, ten obsah je evidentní, eh, opakuje evidentní principy, takže i když tam dochází k určitému překrývání mezi obdobím pro váš přeskum a datum, datem účinnosti, tak si myslím, že to nikterak nenaruší aplikaci těchto kritérií. Děkuji. A teď naše zpravodajka Kora. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, já bych na začátku chtěla poděkovat ESMA a Evropské komisi za tu všechnu práci, kterou vykonali a za i to načasování. Vidím, že pracujete tvrdě a doufám, že nedojde k, přes, k překrytí časovému tedy našeho období přeskumu a datem účinnosti implementace. Když máme to období pro přeskum, tak je třeba si vždycky říci, k čemu ta legislativa byla určena, protože příliš často v podstatě se eh, příliš eh, zapletáme do detailů a ne, mm, ztratíme ze zřetele, eh, k čemu je určena a tam šlo o to předcházení těch manipulací. A pro parlament hlavní důvod byl, že my chceme mít skutečně řádný přeskum, řádnou transparentnost a také jsme řekli na samém počátku, že by to mělo být úměrné, proporční a proto Máme zde ty dvě kritéria těch kritických a nekritických. Teď se nám to samozřejmě komplikuje, my to musíme nějak řešit, ale princip proporcionality je velice důležitý. A to tež platí pro, nebo že to musí být proveditelné. Eh, nechceme, aby eh, tam by bylo příliš mnoho detailů, chceme, aby to bylo co nejméně administrativně náročné, na tom také musíme dbát u všech delegovaných aktů a RTS. Samozřejmě třetí důležitý princip je, že nechceme, aby došlo k překrytí eh, se dalšími nařízeními, aby se to nedoblovalo. A, a, a, takže určitě chceme se vyhnout duplikacím a také ještě důležitější je, chceme se vyhnout e, nějakým zmateným definicím nebo e, rozporuplným definicím. A když se podíváme na ten návrh samotný, tedy návrhy, které očekáváme, tak jedna z prvních věcí, která mě napadá, je, že to musí být proveditelné, nechceme některak narušit trh Eh, takže hned mě napadá období, přechodné období tady. ale mm, to není v DRRTS, ale je to důležité, poněvadž máme zde to datum eh, a musíme zajistit, a tady bych chtěla to slyšet i od Evropské komise, že mm, zajistíte, že eh, nenarušíme trh, pokud vy jako Eh, eh, tedy eh, vy jste ten, kdo vytváří nové, nové ukazatele, nové benchmarky, mm, takže je třeba, aby nebyla narušena, nebyla narušena kontinuita, tedy aby nedošlo k problémům na trhu. A samozřejmě je to otázka výkladu pak, ale jenom, aby bylo jasné, náš výklad je, že my nechceme narušit trh Then uh, on the issue of, uh, scope. Teď k otázce pole působnosti. Zde not in, in a specific order of importance, but um, on scope. I think... Takže k pole působnosti. Takže když se na to podíváme ze širší perspektivy, tak máme pocit, že ESMA nastolila správnou rovnováhu. Ale samozřejmě Vždycky lze co zlepšovat a proto je třeba, abychom zajistili, že když tady se hovoří o e, o e, technickém e, textu, o, tedy o clearingu, ať o těch nástrojích, takže aby to nebylo považováno jako za e, to, co podmiňuje ty částky, protože v úrovni 1 jasně jsme uvedli, že ten clearingo, ta clearingová marže se nebude používat jako benchmark. To je jenom jedna poznámka. A druhá poznámka se týká výjimek. Výjimek pro eh, eh, evropské, neevropské centrální banky, veřejné orgány, které jsou vyjmuty, osvobozeny od BMR. A eh, takže mm, toto je také v souladu s naším úvodním ustanovením 14, 15 a 19. A skutečně to je zcela zásadní, protože centrální banky a veřejné orgány se zde hodně využívají v EU a, a regulované datové benchmarky třetích zemí, těm se musí zacházet, s těmi se musí zacházet stejně jako s evropskými. A potom tady bych se teď vrátila k tomu nařízení, které již máme. Hovoříme o poli působnosti pro nástroje OTC, tedy hm, a systémové internalizátory. Ano, musí to být stejně jako u MIFID 2, jako je ten eh, režim, free hm, trade režim, abychom skutečně zde nespůsobili problémy. Eh, Aby to bylo tedy souladu s MIFIDem, se směrnicí MIFID všechno. A potom ke třetím zemím Hmm. Myslíme si, že z pohledu uživatelů eh, těchto ukazatelů typu benchmark v EU je třeba, by měli jasno, že eh, uznání těch administrátorů ze zahraničí bude umožňovat i těm evropským administrátorům, aby mohli splňovat BMR a tím, že efektivně budou aplikovat principy EASCO. E to jsou principy, které jsou eh, globálně použit, používané. Hm, a jako principy by se měly aplikovat způsobem, který bude ekvivalentní, stejný jako BMR, a eh, takže zde je třeba, aby se to eh, potom ale vyhodnocovalo podle výsledku výstupu a ne nějaký nějak podle jednotlivých tedy položek, řádek, pořádku. A co ještě dále tady máme? Takový detail, který ale může být důležitý. RTS a povolování. A tady bychom měli, eh, tedy poskytovatele hm, ukazatelů komodit, tak by neměli poskytovat eh, informace eh, podle level 1, protože to se na ně nevztahuje, to je evidentní sice, ale chceme, aby to nebylo, mm, abychom neaplikovali stejný metr na všechny, protože třeba Code of Ondat, eh, mm, tak ten se neaplikuje pro poskytovatele eh, těch komoditních benchmarků, ale eh, u, u, objevuje se to v, u povolení u RTS, takže pozor na to, tady je třeba udělat jasný rozdíl mezi nimi, protože pro tyto typy benchmarky komoditní se aplikují jiné režimy Tady bych asi skončila, protože ta ostatní stínoví určitě také se chtějí vyjádřit. Thank you very much, Cora. Then on behalf... Děkuji mnohokrát a nyní za EPP Mám slovo já, protože jsem stěnovým zpravodajem. Korina už tady upozornila na řadu významných technických záležitostí. a budu spíše hovořit obecně. Myslím si, že jsme měli výbornou spolupráci mezi parlamentem, zpravodajem a stínovými zpravodaji a měli jsme také setkání se zástupci komise. To znamená, diskuse probíhá a já musím říct, že jsem velmi spokojený se způsobem, jak probíhá. Nejsem s jednou věcí spokojený a to je timing, eh, abych řekl řekl tedy upřímně, protože skutečnost, že zveřejníte návrhy až po letní přestávce znamená tedy, že teoreticky eh, to bude příliš pozdě, aby se to poskytlo trhu a to je dost nešťastné, protože eh, bylo schváleno a bylo to schváleno, bylo jasné, jaký je harmonogram a nějakým způsobem prostě eh, nám jsme ztratili pár týdnů, které vytvářejí toto nejistotu a to znamená, že nikdo tomu nebude rozumět proč došlo k tomu spoždění, protože je to víceméně jasné. Já si myslím, že k tomuto přístupu vůbec nepotřebujeme. nepotřebujeme žádné nařízení. Lidi vědí, co chceme a co děláme a my se prostě snažíme vytvořit jasná pravidla, jistotu a chceme, aby se tomu přizpůsobili finanční trhy, čili tento harmonogram je skutečně nešťastný co obsah je, myslím, jasný. Naším cílem nebylo vytvářet nějaké, co možná nejkomplikovanější nařízení, ale fungující nařízení, které se bude zaobírat řešením problémů, eh, kterým jsme čelili v minulosti a také zabezpečení toho, aby klienti a uživatelé, aby lidé si mohli vybrat nejrůznější benchmarky eh, v souvislosti s jejich potřebami. Eh, klíčové heslo pro nás bylo proporcionalita a musím říci, eh, že jsem spokojen s úsilím jak ESMY, tak komisy, které, které se tím zaobíraly, jak v případě transpozice, co to znamená tedy zpřístupňovat čili dát k dispozici a také co se týče kategorizace benchmarku. My jako parlament, jak už jsem řekl, eh, se nám nelíbí, že ta kategorizace je tedy dost komplikovaná, ale akceptujeme výsledek trialogu třístranných jednání a jsem vám děčný za to, že se snažíte zabránit eh, překrytí jednotlivých eh, právních nástrojů. Jediná věc, Eh, která není úplně jasná, mi bylo řečeno, to jsou přechodná opatření, ustanovení a chci se vás zeptat, zda je třeba něco vyjasnit. Vím, že ESMA a komise eh, by se měli postarat o to, aby jak poskytovatele eh, benchmarku EU i mimo EU mm, pracovali s jasnými benchmarky a mm, ještě jednou chci poděkovat také za práce naší zpravodajky. Eh, další eh, velice významný člen našeho výboru, který se tím zaobíral, je stínový zpravodaj Fernandez. Děkuji mnohokrát. Krásný dobrý den. Chtěl bych velice poděkovat eh, za info, aktuální informace týkající se procesu aplikace tohoto nařízení a Rád bych učinil, rád bych tady vznesl tři otázky. 30. března tohoto roku ESMA zveřejnila návrh technických standardů, eh, který se zaobírá legislativním právním textem schváleným radou a parlamentem a eh, mm, soubor charakteristik, které potřebují určité vyjasnění. Komise má tři měsíce na to, aby podpořili či nepodpořili výklad ESMI v souvislosti s vývojem těchto technických standardem. standardem. A já se chci zeptat komisi, mm, eh, zdat v případě tedy, že dodržíte harmonogram do konce června. Jaká je vaše původní vize? Co si myslíte o interpretaci, o výkladu tedy ESMI? Druhá otázka se týká otázka zavedení benchmarků, vyjasnění a klasifikace tedy benchmarků jako kritických eh, ukazatelů, co by kritických ukazatelů. V souvislosti souhlasíme se zavedením EONIA eh, v rámci této kategorizace stejně jako těch kritických benchmarků, ale rád bych se zeptal komise, v rámci rozhodnutí European Market, Money Market Institute a po konzultacích s finančními službami a dozorčími orgány finančních trhů, aby protože tady byl ukazatel, pardon, právní ustanovení, eh, které již bylo obsaženo v nařízení, eh, které obsahuje mandatory contributions, čili povinné příspěvky. Eh, chápu, že tedy kritické, že eh, kritické benchmarky budou vlastně v rámci celého toho procesu eh, také obsahovat povinné příspěvky v rámci tohoto benchmarku. A myslím si, že tady vznikla určitá nejistota na trzích. Co se znamená, co je co se týká Eurorigoru Plus, Eh, co se týče povinností eh, těch příspěvků, což budou muset tedy učinit banky v příštích měsících, pakliže eh, dokud to nebude tedy formulováno či označeno jako kritický benchmark. Chci se tedy zeptat, jak komise postupuje, co se myslí o tomto rigoru plus. Eh, protože na každý pád tady bude třeba eh, zahrnout, eh, jakým způsobem se bude tady definovat tento kritický benchmark. A teď se chci zeptat také na Brexit, protože v současném textu jsou nejrůznější alternativy pro umožnění používání v rámci Evropské unie také kritéria, která, nebo benchmarky, které se budou používat mimo Evropskou unii. Chci se zeptat tedy Evropské komise, Zda to vzájemné uznávání, například ustanovení o vzájemném uznávání, jsou dostatečnými opatřeními pro to, aby se mohly používat benchmarky, které vznikly, byly zpracovány ve Spojeném království, či zda bude třeba eh, studovat nějaký jiný, eh, nějakou jinou, eh, nějaký jiný způsob uznávání. Děkuji vám. Já se obávám, že eh, tady nemáme tedy zpravodaje z jedné politické skupiny, ale vidím tady, že pan Gigold možná bude hovořit za zelené. Thank you. Chair. Just very briefly, uh... Děkuji vám, pane předsedo, jenom velice stručně. Já vítám projednávání na našem výboru. Myslím si, že se naše práce stále lepší a i když se domnívám, že bychom mohli se ještě zlepšit v této oblasti, ale opravdu se blížíme mm, dobré mm, výsledku. Mám pouze jednu záležitost, která se týká režimu ve třetích státech. Měli jsme celou řadu diskusí o nezbytných změnách jakým způsobem bychom měli pojedna, na, nakládat se třetími státy v případě, že k tomu dojde. E, v, jak, a, a, e, tato diskuse e, se odra- byla dostatečně zohledněna, domníváte se, v té úrovni dvě, týkající se benchmarku. Jak to bude vypadat s těmi signifikantními benchmarky v režimu třetích států. A co je, jaký je plán komise a ESMY v souvislosti s možností akceptovat dozorčí orgány a jejich ekvivalenty. Máte nějakou představu o to, co to bude znamenat v souvislosti také s Brexitem? No, a byl bych rád, kdybyste nám toto ozřejmili, vyjasnili. Děkuji. Děkuji vám oběma za velice stručné příspěvky a máme tady čas na postup Catch the Eye. Chtěl by se někdo k tomu ještě eh, vyjádřit nebo zeptat? Pakliže no, tak budeme velice efektivní co do času, takže dovolte, abych předal slovo oběma zástupcům komise, tedy ESMI, aby zodpověděli na otázky našich poslanců. Eh, přechodný režim, tak jak zmínili zde někteří členové, tak velice rádi bychom v vysvětlili v eh, Q&A eh, to, jak přechodné období se bude aplikovat, ale musíme i nejprve prověřit, zdali náš výklad, který, jak bylo řečeno, eh, je skutečně podle ducha zákonodárce. Je zde odkaz na stávající ukazatele benchmarky v tom přechodném ustanovení a my to vykládáme tak, že to přechodné ustanovení eh, se aplikuje na administrátora, to je první odstavec, a mm, odkaz na stávající benchmarky je jenom pro nově povolené, tedy po datu účinnosti nařízení. Takže pokud tento výklad bude potvrzen, tak to umožní když mm, stávajícím administrátorům, aby pokračovali nové, aby poskytovali eh, ve své činnosti, tedy poskytovali benchmarky a aby to nemělo ničivý efekt, což by eh, ta striktní interpretace mohla mít. aby skutečně byly respektovány aktuální benchmarky, o to jde. Eh, pokud eh, zákonodárce s tím bude spokojen, tak my eh, to takto vysvětlíme v našem komentáři, ale nejprve si prověříme, že zákonodárce souhlasí s tímto výkladem a že to je skutečně podle ducha zákonodárce. Aspoň tak my jsme to pochopili že toto byl původní záměr. A řada otázek spíše byla na komisi a to především ty, které se týkají třetích zemí. Otázka adekvátnosti stávajícího režimu i v souvislosti s Brexitem. To je spíš na zákonodárce e, otázka, zda se provede nějaká revize. Tady my e, v rámci implementace technických standardů s tím nic neuděláme. My jsme my máme tedy režimy pro třetí země a infrastrukturu, takže i se komise toto mm, takto i vyjasnila, říkala, že zde je na této frontě možná revize, ale jak jsem řekl, to je spíše dotaz na komisi, a je to na radě, na komisi, aby toto zajde do úvahy. My budeme pracovat na základě stávajícího aktuálního režimu. A teď pokud jde o otázka Euribor, ano, Emny oznámil, že eurobor, eurobor plus. As expected, we are uh, looking at uh, uh Euribor plus, že Mm, takže my mm, spolu s komisí budeme na to pracovat eh, a s dalšími regulátory. Our objective is to make the transition as the, eh, takže budeme se snažit, aby to co nejméně eh, destruktivní. We... Ty odkazy na Euribor. My musíme pořád ještě analyzovat jaké jsou alternativy a jaké jsou alternativy, ale my to úzce monitorujeme. Little uh, disruption. And I think that uh, that is that's it from my side. Thank you very much. Uh, as you said, indeed, most. Děkuji. To byly otázky tedy také na komisi, takže především které se týkají přechodné období. A teď bych se chtěl eh, obrátit i na komisi a máme spoustu času, takže případně další stínový a další, kdybych chtěl ještě něco říci, tak prosím. Uh, thank you very much. Uh, and thank you also to uh, Sven Giegold. Děkuji, takže já chci poděkovat Svenovi Gigoldovi, že uh, si uh, cení našeho postoje. Ano, ono je uh, daleko snažší tedy uh, jak si eh, takto hm, zde hovořit, když eh, taková je neformální ta atmosféra v tom jednání a my velice rádi potom samozřejmě budeme navštěvovat parlament právě v, eh, v, takovým, v takovéto atmosféře, uvolněné atmosféře, sice i v casual, casual oblečené, sice nepůjdeme v bačkorách a v botech, ano, ale chceme, aby to bylo vždycky uvolněné. Takže ESMA když vysvětlila ten přístup, který je podle nás velice rozumný, takže bych chtěla zopakovat jenom, že v článku 51 máme přechodné období, přechodné období článku 51.1, je to jedno období pro poskytovatele, to znamená, mm, dokud bude ten poskytovatel na trhu s tím benchmarkem, tak to povolení bude k prvnímu první 2020 pro něj, takže to je pro něj to přechodné období a pokud mm, jste tady na trhu, eh, tak musíte tedy eh, mít to povolení k prvnímu první 2020 a druhá kategorie mm, je to přístup eh, podle uživatele, pokud v době aplikace, jak bylo vysvětleno, takže tedy prvním lednu 2018, teda tomu účinnosti, pokud bude nějaký eh, benchmark, který bude existovat, tak ten bude moci ten orgán dozoru používat nadále až do ledna 2020. Takže jsou zde dvě pojistky. Jednak ten poskytoval sám, pokud je na trhu s nějakým produktem, mm, tak může odložit to povolení si až do ledna 2020 a uživatelé mohou nadále používat všechno, co je tím aktuálním benchmarkem a jak vysvětlil Fabricio, tak ten, ten deadline tedy je, je 1. 1. 2018, je datum aplikace účinnosti tohoto nařízení. To podle mě je velice rozumný přístup takzvaného phasing in, kdy nastoupí ty požadavky povolování a je to velice dobře časově rozloženo a tak, aby regulační infrastruktura se mohla uspůsobit, přizpůsobit těmto požadavkům povolování a protože e, předtím, jak víte, že e, do toho nestupovaly ty orgány dozoru do těchto benchmarků, takže se na to musí vytvořit e, infrastruktura, aby mohly tyto orgány provádět dozor to neznamená, že ten subjekt, který zatím nebude povolen do ledna 2020, že nebude podlehat žádnému dozoru. To ne. Samozřejmě regulační orgán vždycky může do toho vstupovat, pokud eh, tam eh, zjistí nějakou manipulaci s daty, i když ten eh, objekt, je, ten, pardon, ten subjekt nebyl ještě licencován, neměl povolení. A mm, mm, potom mm, druhá důležitá otázka Mm, jsou status těch kritických benchmarků a co se stane s těmi dvěmi, eh, které se hodně používají po celé EU a kde ti eh, přispěvatele jsou také eh, rozloženi po celé EU, Eonia a Euribor, takže tyto benchmarky skutečně to jsou čistě panevropské benchmarky, mm, kdy ty, ty přispěvatelé, tyto banky jsou po celé Evropské unii a e, jsou to smlouvy o derivátech, finančních nástrojích, ale také se to týká i spotřebitelských hypotečních úvěrů. Ty jsou také hodně používají po celé EU, tedy je zásadné, aby tyto dva kritické benchmarky, tedy ukazatele, byly označeny za kriticky důležité, co jsme učinili, pokud je Euribor a e, teď nyní děláme to tež i pro EONIU. Takže jakmile budou tyto benchmarky považovány za kritické, tak potom je tam systém těch eh, eh, eh, mandatorních, mandatorních povinných příspěvků a to bude dále pokračovat. Naše zkušenost je taková, že ne nutně pot, musíme vykonat, uplatit tuto pravomoc povinných příspěvků, ale jde o to mít to v závoze. To je podle mě hm, takový morální způsob přesvědčování pro ty, aby přispěvovali nadále. A teď Euribor Plus, přesun k Euribor Plus. Z technických důvodů, jak bylo řečeno, i protože nemáme data na vstupu, pokud jde o transakce, takže ten okamžitý mm, přechod na ten benchmark, který se týká transakcí, který se opírá o transakce, to nebylo možné. Takže poskytovatel toho ukazatele, toho benchmarku proto rozhodl, že bude nadále pokračovat se stávajícím benchmarkem, který vychází z eh, eh, eh, těch kvot a přejde k hybridnímu benchmarku. To je potom otázka administrátoru. My jako subjekt, který navrhuje eh, legislativu. My jsme nevstupovali do toho, kdy má dojít tomuto posunu a v kterém okamžiku to bude nejlepší, to bude na úvaze operátora. Ale co můžeme udělat, co jsme udělali, je, že jsme vytvořili rámec e, e, aby mohlo dojít k tomuto přesunu. Teď máme Euribor, což je kritický ukazatel a teoreticky podléhá Eh, těm pravomocem eh, těch povinných příspěvků a teď, když dojde ke, ke změně v metodice Euribor, Euribor bude vždycky existovat, můžeme tomu říkat plus nebo jakkoliv, ale pořád to bude kritický benchmark Euribor, takže v žádný jinými slovy nemůžete eh, <clears throat> říci, že to už není kritický benchmark. Ne, vždycky to bude Euribor a vždycky to bude jeho <clears throat> nějaká verze, ať dojde k jakémukoliv posunu a k jakémukoliv okamžiku, tak vždycky administrator bude muset Eh, přejít k, no, k tomu, že bude eh, poskytovat data podle transakcí. Samozřejmě eh, tady pořád ta bude reziduální pravomoc vyžadovat povinné příspěvky, pokud těch příspěvků nebude dostatek. Takže takto my jsme, myslím, E, zajistili kontinuitu, poněvadž si myslím, že o to šlo v vaší otázce, co jsme udělali pro kontinuitu. Ano, takže takto tímto jmenováním, touto rezignací jsme zajistili, že regulační orgán bude mít prostředky pro to, aby tyto ukazatele mohly nadále fungovat, ať jako hybridní quotation benchmark nebo jako transakční benchmark. Vždycky to bude Euribor. Eh, se stejným cílem, který je určen jako kritický. A potom eh, třetí blok otázek, eh, což je mm, velice aktuální, to je téma, jak my budeme přistupovat k těm ukazatelům třetích zemí, tedy které se produkují mimo EU ale které se hodně používají v EU. Opět je používají třeba emitenti finančních nástrojů, derivátů eh, a eh, používají se ve finančních smlouvách. A tady princip je takový, že máme tři prostředky pro to, aby nadále se mohly používat tyto ukazatele. Máme zde systém ekvivalence, máme zde systém zájemného uznávání a systém adosování endorsement. A z evidentních důvodů ten režim ekvivalence, jak my to nazýváme, tak ten bude vyžadovat rozhodčí komise, což je dlouhý proces a e, což není něco, co asi realisticky lze očekávat, že by nastalo e, ve, ve vztahu ke každé třetí zemi v průběhu roku 2018. To ne. Máme dvě další země, které teď také přijímají ukazatele, pravidla, e, benchmark, je to Japonsko a Austrálie. Také to zvažuje. Do budoucna mohu eh, si to představit tak, že budeme mít rozhodnutí o uznávání, respektive ekvivalenci. Třeba budou pouze regulovat eh, úro, ben, úrokové benchmarky, je to bude v Japonsku, takže to bude částečná ekvivalence a australský systém, tak tam e, také bude existovat ekvivalence. Ale osobně řečeno, to je proces, který asi proběhne až ke konci příštího roku či v následujícím roce 2019. To je důvod, proč zákonodárce, to si pamatujete z trialogu, vytvořil ty dvě alternativy, to znamená systém mm, mm, vzájemného uznávání a adosování, endorsement. Takže Třeba co se stane s těmi britskými benchmarky? Tam máme právě tento režim uznávání a endorsement. Máme mm, delegované akty, na uzná, které se týkají uznávání, tak aby někdo se nemohl jen tak jednoduše odstěhovat z EU a tak se vyhnout evropským benchmarkům a pak si je nechat uznat. To neznamená, že systematicky budeme spochybňovat benchmarky, ukazatele, které se produkují mimo EU, ehm, protože tady jsou další kritéria, ehm, ale pokud nejsou objektivní eh, eh, důvody, tak to nebudeme dělat, ale ehm, třeba, protože ta eh, data tedy jsou podobná, a pokud jsou podobná, tak to spadne do režimu vzájemného uznávání a národní orgány uznají tyto ukazatele benchmarka, nadál, benchmarky nadále se budou používat, což podle mě je velice flexibilní proces. To tež platí pro endorsement, to adosování, to znamená, když budete adosovat, potvrdíte nějaké benchmarky, tak se budou moci používat. A já si myslím, že to by mělo rozptýlit obavy, které budeme mít v roce 2019 celé evidentních důvodů. které zde nejsem oprávněn vysvětlovat, protože víte, že teď naše task force vyjednává, ale při absenci nějaké jistoty, jak to vůbec dopadne, tak zde máme systém uznávání, systém toho endorsement, toho adosování a já si myslím, to by mělo vyřešit to přechodné období, tak aby příslušné orgány mohly uznávat tyto ukazatele typu benchmark v celé EU a nebo aby je mm, ty ostatní orgány mohly potvrzovat. Samozřejmě do budoucna budeme směřovat k systému ekvivalence, to znamená přijmeme, eh, mezi dobí ovšem musíme přijmout k tomu rozhodnutí. Takže my eh, jsme tedy vyřešili ten scénář eh, tedy toho srázu, toho propadu, ten nenastane, ano, ale eh, takže nemůže dost, nemělo by dojít tomuto efektu. Máme nástroje, abychom se vyhnuli tomu, že najednou evropští ukazatelé budou odstřiženi od těchto benchmarků, což by bylo velice škodlivé, tak jak jsme to viděli i v kontextu Euriboru, když nějaký benchmark přestane existovat, nebo když není k dispozici vzhledem k absenci vzájemného uznávání, tak potom je tady obrovský problém vůbec, jak, pře, jak vyjednat podmínky no, smluv, protože se musí znovu vyjednávat podmínky smluv, to je problém. Takže toho jsme si vědomi, takovéto situace v některých členských státech, kde existují třeba dlouhodobé smluvní vztahy, které se opírají o určité ukazatele, benchmarky a to by mohl být problém. Máme nástroje a samozřejmě pokud bude třeba je uspůsobit, tak to uděláme. Potom ještě bych chtěl říci toto. Evropská unie eh, je většinou uživatelem těchto ukazatelů benchmarků, závisí na těchto eh, ukazatelích a proto máme zde ty tři Eh, nástroje přístupu. My jsme čistým uživatelem benchmarku, takže musíme zajistit, že budou dále k dispozici, že nejde, nejde k přerušení, protože to by narušilo smluvní vztahy. A nakonec otázka RTS. Pokud jsem to dobře pochopil, chcete, abychom eh, vyhodnotili, co to RTS bude znamenat, zda je to podpoříme. No, Mm, zatím jsme eh, nedostali připomínky od našich právníků a mm, jsme ale přesvědčeni, že je budeme schopni podpořit, jako vždycky. Eh, mm, naše právní služba eh, musí přeskoumat všechny detaily návrhu, ale budeme schopni tyto RTS podpořit. A potom, abych ještě vysvětlil, vysvětlil my je zveřejníme, abych odpověděl na otázku pana předsedy, zveřejníme celé změní těchto ukazatelů benchmarku asi příští týden. příští týden, tak aby ten text byl k dispozici. Ale co možná odložíme, je asi přijet, to datum přijetí ze strany komise. Dojde ke zveřejnění, protože musíme zahájit konzultace, tedy připomínkové řízení, takže ten text bude k dispozici, ale eh, asi formální přijetí kolegiem nastane až posléze. Jenom abych vysvětlil tento bod. A já myslím, že nakonec eh, to, co řekla Kora, zde bych se zaměřil na jednu věc, principy IOSCO. Ano, to, eh, to je takové měřítko pro uznávání ukazatelů třetích zemí. To znamená, eh, to je vlastně efekt ekvivalence, eh, a což znamená plná aplikace IOSCO. Jediný důvod, proč tam bylo doplněno, je, že IOSCO má opt-out. A bude soulad s ASCO akceptován, pokud bude tento princip plně, akce, plně aplikován. A to budou eh, dělat potom orgány, když budou zkoumat ekvivalenci. Takže abych to závrh, za, za, za, schrnul, máme nástroj, abychom se vyhnuli eh, nějakému rychlému, náhlému přerušení aplikace ukazatelů a spolu s ESMA se budeme snažit nalézt flexibilní řešení, abychom dále eh, i zharmonizovali ty procesy uznávání srovnání eh, benchmarku třetích zemí, aby to v praxi fungovalo. Děkuji. Můžeme mít ještě čas na reakce, ale dovolte, abych řekl, že co do přechodného režimu, tady panuje ještě určitá nejistota, pravděpodobně se to týká eh, stávajících providerů a benchmarků, které mají být zavedené později. Nevím, zda to zcela pokrývá tedy zavedení jistoty. Co se týče Brexitu, my nemáme žádný záměr ale to nařízení pro třetí státy je připraveno. Bohužel to tedy bude aplikováno potom i na Spojené království. Co se týče timingu, vy jste říkal schválení, ano, ale parlament to pak musí také se k tomu vyjádřit a je tady tedy určitá nejistota co do harmonogramu mně není absolutně jasné, kdy bude schváleno ITS. Tady máme jaksi příznivější situaci v čase, ale i tady určitá nejistota, jak se bude postupovat rychle. Ale Koro, chceš reagovat a možná i pan Fernandez, děkuji mnohokrát. Chci poděkovat znovu zástupcům ESMI a komise za to, že odpověděli na naše otázky. Myslím si, že jste nám dodali uspokojivé otázky týkající se našich hlavních obav a bylo by jistě užitečné, kdybyste nám to dodali písemně, když ho, zejména v souvislosti s přechodným obdobím, aby už tady nepanovala žádná nejistota, jakým způsobem se to má tedy interpretovat, vykládat. Kdybyste nám to mohli dát písemně, bylo by to tedy skutečně velice nápomocné. No, a nemohu se dočkat, až uvidím, že zahájíte to příští týden. A také bych ráda, abychom postupovali v tomto mm, duchu spolupráce jako doposud. A máme-li nějaké obavy, budeme-li mít nějaké pochybnosti, tak si buďte jistí, že se to také hned dozvíte. Samozřejmě uvidíme, co se stane v tom konzultačním období. Jsem velice ráda, že máte pragmatický přístup, stejně tak jako my, že nechcete narušovat trhy a stejně tak jako my je nechceme narušit. A závisíme také hodně na benchmarkcích mimo Evropskou unii. A jistě mělo své důvody, že jsme zavedli nový systém vzájemného uznávání. A e, právě vzhledem k problémům, které už jsme měli v oblasti ekvivalence, ale možná, že toto by mohla být záležitost při, při další vyjednávání. Kdo ví? Pan Fernandez nic, takže zdá se, že jsme dospěli ke konci projednávání tohoto bodu, leda, že byste nám chtěli říct něco k ITS, jaký byl plán. Hmm, eh, eh, cílem je samozřejmě schválit to tři měsíce a po třech měsících a my mm, vyvineme veškeré úsilí k tomu, aby tomu tak také bylo. Můj kolega řekl, že bude možná <clears throat> snažší prosadit ITS, protože to není akt přenesené pravomoce a ITS je kategorie, kde by to tedy mohlo jít rychleji, doufejme. Takže to bude schváleno příští týden? Příští týden. ATS eh, máme tady tříměsíční období. Je... RTS na to máme tři měsíce. A návrh k tomu aktu v, přene, v těch pěti aktů přenesené pravomoci zveřejníme příští týden. Nemusíme tady dělat aritmetická cvičení, ale každopádně děkuji mnohokrát za vaši aktivní účast na tomto výročním zasedání eh, při presku přeskumu aktu v přenesené pravomoci. Děkuji kolegům a teď máme 12-minutovou přestávku, než dojdeme k hlasování. Je mi jenom líto, že jste řekl, že musíme spolupracovat. Co... Že na kravatách, tedy, které vy máte, já ne. Takže mějte krásný zbytek dne.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

Drazí kolegové, prosím, posaďte se, začneme hlasovat, ale než přejdeme k hlasování, rád bych eh, vám řekl něco k bodu dvě sdělení předsedy v souvislosti s našimi pravidly postupu. Eh, pokusím se být co nejstručnější za prvé rozhodnutí koordinátoru z 29. května 2017, nominace Proposal for a council Návrh na rozhodnutí rady týkající se závěru bilaterálních dohod mezi EU a USA týkající se opatření pro eh, pojištění a zajištění, eh, kontrola cash v případě opuštění Unie, to je, mě by mělo být jako stanovisko SAD, ale zatím ještě není jasné, podle jakého článku se bude postupovat právní regulační rámec, Econ, SAD, eh, služby ICAR, a zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, to bude zpracováváno jako stanovisko ve výboru budget a další věci byly odloženy. Ekonomická zpráva, koordinová, koordinátoři se rozhodli pozvat Francii, Španělsko, Itálii k, dialozích, k dialogům, příslušné dopisy budou zaslány, potom reprezentace Bílé knihy na výboru, co možná nejrychleji ještě před letními prázdninami, bude k tomu také rozprava na plenárním zasedání. A e, Později se bude také ještě projednávat o tom. Také došlo k posunutí záležitosti Lisabonské smlouvy ke třetímu listopadu. Během těchto dnů se také setkáme s příslušnými zástupci. Další kroky v souvislosti s Brexitem, koordinátory eh, jsme požádali, aby se připravili na organizování veřejného slyšení eh, které by mělo být někdy v říjnu či v listopadu. Koordinátoři se také dohodli, eh, že zašlo dopisy v souvislosti s peticí. Příslušné číslo máte v podkladech. Koordinátoři také vybrali EFRA eh, a rozhodli se, že 9. Eh, 19. a 10. června se bude jednat, nebude se konat v červenci. Zasedání koordinátorů také se bude komat, konat se zástupci a dovolí-li nám čas, budeme také hospořit o trvale udržitelném financování. Koordinátaři se rovněž rozhodli. Bohužel pan předseda čte obrovskou rychlostí písemné poznámky, které tlumočníci nemají k dispozici. Pro EPP SAD budeme mít obsazení po dvou a ostatní politické skupiny po jednom Dále dojde k misi do Portugalska. Na základě žádosti koordinátora ze zelených bylo rozhodnuto provést studii o implikacích týkající se benchmarku. To byla naše eh, to byly závěry koordinátoru a teď jsme uzavřeli tři tři strana jednání úspěšně. Rád bych poblahopřál zpravodajům to první sirpa je tady, není, ale přece jenom jí chci stejně poděkovat a poblahopřát k výsledku vyjednávání, protože došlo k pozitivním závěrům ve druhém třístranném vyjednávání velice rychle týkající se eh, evropských kapitálů a fondu pro financování podniků eh, kde došlo v rych eh, k rychlým politickým dohodám, zejména k posílení roli ESMY a kompetentní orgány mají zabezpečit, že eh, registrace příslušná bude oznámena EFSE a EFSA eh, také bude provádět příslušné přeskumy a implementovat technické standardy a postupy pro informování manažerů a také rozvoj technických standardů a postupy pro ustanovení informování příslušných dozorčích orgánů. Euro 5000 a fondy by měly mít alespoň jednu osminu fixně stanovenou a také bude obsahovat popis, jakým způsobem se budou řídit rizika v případě investic eh, v rámci čerpání prostředků z fondů pro investice. Komise má ale zanalizovat řízení, analyzování příslušných trhů, včetně alternativy manažerského průkazu a, na, a technická úroveň a technická opatření zůstávají součástí textu. Poté, co e, se zašle podpis koreperu, budeme jednat o tomto textu na příštím zasedání. Také jsme dosáhli obecné politické dohody e, týkající se e, zajišťování. Děkuji panu Karasovi a jeho kolegovi, což je významný krok pro kapitálovou tržní unii. A e, také došlo k sjednocení přístupu v rámci standardního posvizování výjimek různých režimů pro STS a ISTS. Kompromisy v tomto bodě umožňují manévrovací prostor e, srovnatelný tedy mezi jednotlivými členskými státy pro zajištění finanční stability. Také došlo e, k zajištění pozice pro signifikantní transfery. E, je tady snaha o udržení 5% úrovně v rámci zveřejňování a Doložka o přeskumu v rámci komise byla rovněž dohodnuta. Víte, máme tady tu horizontální a vertikální úroveň a také dojde k verifikaci k tomu, že dojde k dodržení odpovědnosti Eh, my se, eh, tlumočníci se omlouvají, ale v této rychlosti nelze jednotlivé zkratky a jednotlivé předpisy eh, přetlumočit správně. Škoda, že nám pan předseda nebo sekretariát nedal k dispozici písemné podklady, které pan předseda předčítá. 18. července by měla být završena práce na dalších dvou dokumentech, aby měly příslušné subjekty čas na implementaci těchto pravidel. Zapomněl jsem se ještě zmínit o tom, že tady bude hrát signifikantní roli také další skutečnost pro uchovávání dat. So uh, again, after technical works to implement this political agreement have been completed, both Council and Parliament will adopt the... Rada a parlament schválí závěrečný text v rámci interního postupu v nastávajících týdnech a na závěr to bude kratší, můžeme završit třístrana jednání dvě, jednak o statistickém programu evropském, Eh, návrh nařízení se zaobíral takovými aspekty jako statistický, statistickým pokrytím chudoby, eh, genderovým aspektem a zlepšení také řízení dat. To byly všechny údaje, které také um, odrážejí postoj parlamentu. Máme tady dvě, tři strana jednání EFSI tady um, jsme měli dvě, tří strana jednání v souvislosti s příslušným nařízením 31. května, kde měly všechny strany možnost pře stavit své stanovisko a na třístravém jednání 6. června jsme vedli s komisí produktivní diskusy týkající se adicionality a zdaňování s nejrůznějšími výstupy. A klíčové body ještě musí být prodiskutovány, zejména co se týče financování a zprávy a řízení. 12. června se bude konat příští třístrané jednání ve Štrasburku a včera jsme měli další třístrané jednání, kdy jsme hovořili o definici eh, vlastnictví dobrovolného vlastnictví a příslušného zpřístupňování informací na internetu a vyzýváme radu, aby umožnila toto veřejné zpřístupnění na základě právního opatření a je třeba diskutovat o pravidlech také e, politických reprezentantů a také analyzace vysokých rizik. Promiňte, že jsem byl eh, tak, eh, že jsem toho vám řekl tak hodně a tak rychle, ale bylo to nezbytné, abych vás seznámil s posledním vývojem a teď budeme hlasovat. Eh, kontrola hlasování. Zahajuji hlasování.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 Thank you. Okay, uh... Děkuji vám. No, before? Okay, very short, very... Chcete hovořit před anebo po hlasování? Dobře, tak dostane Kora zkrátce slovo. Děkuji ve jménu zpravodaje Michale Tojrera, který dnes bohužel tady nemůže být. Krátké stanovisko. Zpravodaj chce poděkovat kolegům za konstruktivní spolupráci a za pokrok, kterého bylo dosaženo a tato zpráva je vyváženou zprávou, protože tento návrh odráží vlastně kompromisní stanoviska všech i když v určitém stupni by tato zpráva mohla být stěžádostivější. Národní orgány často nemají podněty a motivaci k tomu, aby jednali rychle a proto některé mechanizmy řešení sporů a řešení sporů se táhne někdy i dva roky. Je proto třeba, aby se zrychlila nejrůznější řízení a členské státy musí dát k dispozici adekvátní úroveň zdrojů, jak v technické úrovni, tak v oblasti lidských zdrojů. Je třeba povzbudit eh, příslušná odvětví aby postupovali rychle. A pan zpravodaj děkuje ještě jednou všem stínovým zpravodajům a také sekretariátu Ekon. Děkuji a teď můžeme přistoupit k hlasování. 85 pro, proti, zdržel se přijato kompromis A, pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis B pro, proti, zdržel se schváleno C pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis D pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis E pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 149 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato. Chcete to zkontrolovat? Tak jo, zahajuji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato. Kompromis F pro, proti, zdržel se, přijato. G pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 172 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 173 a 174 pro, proti. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Is adopted. Přijato. Eh, je o jeden hlas navíc pro. 175 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se. Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 177 pro, proti kontrola. Původní politické kombinace, ale vlači, každé je to jiné. SAD, EKR. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. Kompromis H pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis I pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis J pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis K pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2, 4, pro, proti, zdržel se, přijato. 2, 5, pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis K, A, Eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 30, pro, proti, zdržel se, přijato. 31, ostatní odpady pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zjevně jsme nehlasovali o 178, omlouvám se, takže se prosím vracíme ke stránce 12, alespoň na mém hlasovacím seznamu. 178 pro, proti. Tak to zkontrolujeme. 178 kontrol, zahojí hlasování. Dva kolegové ještě musí hlasovat. Ukončuji hlasování. Ukončuji hlasování. To bylo zamítnuto. Teď se tedy vrátíme na 33. Ano, úvodní ustanovení pro, proti, zdržel se zamítnuto, 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis L, pro, proti, zdržel se přijato, 2 pro, proti, zdržel se přijato, 41 pro, proti, zdržel se přijato, 42 pro, proti, kontrola 42, zahoji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato. Jedním hlasem M pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis N pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis O pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis P pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis R pro, proti, zdržel se, přijato. 67 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis S pro, proti, zdržel se přijato, 73 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 74 pro, proti, zdržel se přijato, 75 pro, proti, zdržel se přijato, 76 pro, proti, myslím, že to bylo přijato, 77 pro, proti, zdržel se přijato, 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 79 pro, proti, kontrola 79 zahojí hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 81 pro, proti, kontrola 81, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 7 odpadá. 80 odpadá, ano, správně, protože tady došlo ke změně, takže 83 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém návrhu komise tak, jak pozměněno. Eh, Zahoji hlasování elektronicky. Vote is closed. Ukončuje hlasování. Přijato 41 hlasy, jeden proti, jeden se zdržel. Ale máme pozměňovací návrh legislativního usnesení, to je určitá inovace legislativní a sice 32 pozmě, návrh pro proti. Myslím, že to bylo zamítnuto, radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Takže legislativní usnesení bylo schváleno v pozměněném znění. A už nemusíme hlasovat dál. To je změna v systému hlasování. Takže blahopřeji panu zpravodaji. So, uh, next uh, meeting. A při zasedání příští našeho výboru, ale než tomu dojdete, dovolte, abych vám řekl osobní poznámku. Chtěl jsem velice poděkovat uh, a popřát hodně štěstí mé asistence Laure Formizauře Formizano, která opouští parlament po mnohaleté práci. Moc jí děkuji za její obrovskou práci a podporu. Děkuji ti mnohokrát, Lauro.